Okay, um, they're going to start coming round with the coffee as well, which is going to... Dobré ráno. Uh, ještě nás tady čeká roznačka kávy, která nám to trošku zkomplikuje, ale uvidíme, jestli to zvládneme. Nejdříve si tady zkusíme zkušební hlasování. Zahajuji hlasování, vím, že, že je tady socialista bez kartičky. Uh, ta uh, se teď hledá na avku. Takže zahajuji hlasování. Je tady 39 kartiček a jenom 37 eh, z vás je mačka, třeť už 38. Jean-Paul bojuje. Teď je tady i o jedno o eh, Alda navíc. Eh, mohu vás informovat, že předsedkyně bude hlasovat. Takže kdyby si s Alde mohl někdo vysunout kartičku, jiný než já. Jedno z náhrad, jeden z náhradníků za ALD a eh, je třeba, aby nehlasoval. Se omlouvám. Nebo když se nad tím zamýšlím. No to prostě necháme to takové, to bude asi nejsnažší. Dobrá, takže začneme s hlasováním. A paní předsedkyně dostane kávu jako první. Can you, can you, can you clear the vote? Okay, let's, let's try and make a start. Dobrá, tak se pokusíme uh, začít s daní z finančních transakcí. Takže eh, budeme hlasovat o zprávě Ani Podimaty poznamenací pozměňovací návrhy 26 a 27 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A eh, původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh I, a tedy, pardon, a, pro, 9, kde je pro, kde je pozměňovací návrh 9, kdo je a pardon, tak ten odpadl, se říká paní předsedkyně. Původní text, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Úvodní ustanovení K, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 1, kdo je pro, mm, přijato. Takže nehlasujeme o původním textu. Původní text u úvodního ustanovení A, přijato.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 Pozměňovací návrh 11 byl přijatý, takže 23 také odpadá. 24 také odpadl a 25. S ústním pozměňovacím návrhem eh, zpravodaje a autora, zpravodajky a autora. Máte proti tomu někdo námitky? Ne. Takže s ústním pozměňovacím návrhem 25, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Můžeme eh, teď tedy hlasovat o textu v upraveném znění. Zahaj hlasování. hlasovali, ještě jeden nehlasoval. Končím hlasování. Robert to našel kartičku. Takže 32 pro. Zdržel a 6 proti. Já vám děkuji. Are we ready to go? This is on... Dobrá, tak eh, jsem připravena. Zpráva Fiskalis, Teodora Štojene. Takže nejdřív budget 2. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Budget 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Pozměňovací návrh 41 s ústním pozměňovacím návrhem. A jsme s nimi uh, za, pro. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis C. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel, přijato. Teď pozměňovací návrh 46. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, uh, přijato.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 pozměňovací návrh 67 s ústním pozměňovacím návrhem a souhlasíme s ním. Nevidím námetky, takže 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48 eh, odpadá, protože eh, teď už je pokryt. 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. bažet 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 18 rozpočet, přijato, kompromis F. A kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď je pozměňovací návrh 16, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 17, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis G, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato,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 Teď budeme elektronicky hlasovat o celém textu v upraveném znění. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 40 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Elektronické hlasování o návrhu legislativního usnesení. Hlasovali jste všichni, hlasujte, prosím. Tak pořád eh, několik z vás ještě nehlasovalo, stiskněte prosím tlačítka. Tak ještě čtyři, tři, dva, ještě jeden. Někdo tady nehlasoval, ale končím hlasování. 30 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Ano, teď můžeme tleskat. Spravodaj eh, eh, řekl, že chce mandát pro dohodu v prvním čtení. Deodore, chceš si říct slovo, nebo eh, nejenom vám chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a, a také poděkuji našemu poradci. Dobrá. Takže cílem je zahájit vyjednávání o možnosti schody v prvním čtení a v souladu se standardním postupem vyjednávací tým eh, bude obsahovat předsedu. V tomto případě eh, to myslím bude místo předseda, který je také zpravodajem, eh, zpravodaje tedy a stínové zpravodaje. A dnes se o tom bude hlasovat na tedy tak, jak to bylo dnes eh, schváleno v Ekonu. Máte někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak budeme eh, pokračovat bez hlasování, protože nikdo nenamítá nic, takže můžeme eh, se pustit do vyjednávání. Nečeká se, že bychom se do trialogu dostali dříve než v eh, eh, únoru, protože rada se zatím nepohla. Takže vám děkuji a teď budeme hlasovat. We're now moving on to the um, uh, SSM package. We'll start with the Tyson report and go on to the Giegold report, but I, I believe Jean-Paul wants to take the floor first. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, musíme se vyjádřit ke dvěma velice důležitým textům. Právní statut těch textů není stejný, takže je zde určitá nejistota. A dnes stanoviska nejsou příliš jasná, co se týká rady. A z tohoto důvodu jménem mé frakce žádám odložení hlasování o obou zprávách. Jaké jsou důvody? Jsou to technické důvody. První důvod je ten, že vlastně se pohybujeme v určitém systému, který není příliš definován členskými státy a víme, že mezi členskými státy jsou velké rozdíly jednak ohledně politických otázek i ohledně technických otázek, takže by bylo užitečné, aby parlament v tom měl více jasno, co se týká hlavního směru a za druhé příští týden bude rada ECOFIN, která by mohla přinést nové informace, nové mm, za údaje tedy ohledně té diskuse, takže z tohoto důvodu si myslím, že by bylo rozumné, s cílem dobré práce a konsistence v našich úvahách, abychom odložili o několik týdnů hlasování o těchto dvou textech. Od počátku jsme akceptovali to, že budeme pracovat ve velmi rychlém tempu, protože takové byly perspektivy. Bylo nám sděleno, že do 1. ledna 2013 ten text musí být dokončen. Dnes jasně to vypadá, že ta lhuta nebude dodržena a za těchto podmínek by bylo určitě vhodné, aby parlament nepostupoval rychleji než rada, tak abychom mohli skutečně jasně cizelovat svá stanoviska. Takže z tohoto důvodu žádám o odložení hlasování o těchto dvou eh, textech. Chtěl bych zdůraznit vynikající práci, kterou odvedli oba zpravodajové, aby došli ke řešením, která by mohla získat většinu, ale mám dojem, že by naše rozhodnutí mělo být jasnější, lépe vyjasněné, proto žádám o toto odložení. Děkuji. Thank you very much. Um... Já mnohokrát děkuji. My jsme několikrát projednávali eh, spěch, eh, se kterým eh, jsme nuceni tohle dělat. Takže já okamžitě dávám hlasovat o tom, jestli odložíme hlasování. Takže teď budeme hlasovat o návrhu na hlasování. Když budete hlasovat ano, tak to znamená, že chcete odložit. Pokud budete hlasovat ne, tak to znamená, že budeme pokračovat dále s hlasováním. Takže eh, chceme odložit, budeme hlasovat elektronicky, to bude asi nejlepší. Jenom aby to bylo jasné. Ano znamená eh, odklad, ne znamená hlasování. Zahajuji hlasování. Right, one more to vote. I'm closing the vote. Vote's closed. Končím hlasování a 14 pro odklad 27 proti e, v odkladu a proto budeme pokračovat tedy s hlasováním. E, já vám všem děkuji. A teď budeme hlasovat o zprávě e, Marianne Thyssen. Ještě tady mám jedno oznámení mimochodem. Dohoda o kompromisech zněla a tak, že budeme hlasovat jenom o kompromisech a všechny ostatní pozměňovací návrhy e, odpadnou. O těch se nebude hlasovat. Na tomto základě se mi zdá, že by bylo e, nefér e, umožnit hlasování o pozdě podaných ústních pozměňovacích návrzích Eh, které by tak dostaly přednost před písemně podanými dříve mm, pozměňovací návrhy. Proto pokud pozměňovací návrh není součástí balíčku, tak se o něm hlasovat nebude a já jej nepřipustím. Omlouvám se, ale bylo by to nedemokratické umožnit ústní pozměňovací návrhy, eh, které přišly na poslední chvíli a, a dovolit nějakých těch, eh, a tedy a, eh, zamítnout nějakých těch 150, které já jsem tam třeba dříve podala. Takže můžeme se obrátit, eh, když tak na paní zpravodajku, kde je Marian tamhle, jestli je ten ústní pozměňovací návrh součástí balíčku nebo ne. Takže jdeme do toho. Takže pozměňovací návrh 60. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A, pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis D. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 12, Kompromise E. Ještě jste ústní pozměňovací návrh, takže to ověříme. Johnny Bitela. Marian, je to součást toho balíčku, nebo ne? Dobře. Dobře, čili tento ústní pozměňovací návrh, ten již byl souhlasen s pravodajkou a stínovými zpravodaji, promiňte ještě říká paní předsedkyně. A vidíme zde druhý pozměňovací návrh od Piteli. Je to součást balíčku? Marian. To nebyla součást balíčku. To byla žádost na poslední chvíli. Dobře. Stáhneme to. Ten první ano? Ten, pr- ten platí? Dobře. Takže první pozměňovací návrh usní ten tam je a druhý ne. Děkuji. Omlouvám se za ten zmatek. První ústní pozměňovací návrh, ten tam máme, protože to je součas balíčku. Druhý ústní pozměňovací návrh, já vím, že je to triviální záležitost, ale prostě je to staženo. Dobře. To znamená, vždycky zaj, zajistíme dohled nebo pomoc v oblasti um, dohledu, tak to je, to si myslím, že je správné. Ta druhá část prostě už byla opravdu jenom triviální. Takže část číslo jedna. Všichni, kdo jste pro, zvedněte ruce, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část s tím ústím pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Část 3. Pro. Spravodajka je proti. Zdrželi se. Přijato a čtvrtá část pro. Čtvrtá část. Marian tak nám naznačí. Já to zde mám, že si proti. To je ústní pozměňovací Ano. Já jsem pro součást čtyři, ale proti ústnímu návrhu. Takže část číslo čtyři. Ta situace je následující. Když tam vidíte mínus, tak to zpravodajka navrhovala ústní pozměňovací návrh pouze. Ona je pro část číslo 4, která je součástí celého balíčku, čili kdo je pro část 4, to je součást celého balíčku, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní část 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F. Paní předsedkyně, chtěl bych upřesnit asi neumím číst v tom hlasovacím seznamu, ale nemá, nemá pět částí můj hlasovací seznam. Tam prostě není pět částí. Tak mm, měli bychom přece vědět, o čem vlastně hlasujeme. To by bylo asi důležité. Možná jsem hloupý, že to nemůžu najít. Okay, I'm told I got I wish they tell me when I've got a Dobře, prostě měli mi říci, že vlastně vy to nemáte před sebou. Já jsem tady, mám ten seznam, ovšem vy Dobře. Dobře, čili ten kompromis, pro který jsme byli, tak ten v podstatě se rozdělil na pět části. Nebyl to stejný, nebyl teda jeden kompromis. My jsme v podstatě odhlasovali všech těch pět částí a všech jsme, se všemi jsme souhlasili, čili Marian, jak ty to vidíš? Paní předsedkyně, na tom hlasovacím seznamu jsme to rozdělili do pěti částí právě kvůli těm ústním pozměňovacím návrhům. Jeden jsme schválili, ten byl součástí balíčku, ostatní byly staženy socialisty. U, přímo teď u hlasování. To znamená, že v podstatě my jsme nepotřebovali to rozdělit eh, na pět částí. Nic se tím nezměnilo, odhlasovali jsme to správně. No ale já chci říct si jednu věc. Když se tak je hlasovala 1, 2, 3, 4, 5 čas a my to zde nemáme na seznamu, to znamená, že vlastně vůbec nevíme, o čem hlasujeme. Já se omlouvám, ale to je, to je skutečnost. Já tady mám e-mail, kde se hovoří, ano, část jedna je ta, čas dvě je tato, ale Filipe, mě rovněž nikdo neřekl, že já mám tady něco jiného, než vy. Ne, já se, to, dobře, podívejte, teď už to, teď už to musíme ukončit, teď všichni chápeme to, že je, o kompro, že je to kompromis F e s tím jedním akceptovaným ústním návrhem, který byl součástí balíčku, že v podstatě nemusíme tento kompromis dělit a tak to ještě jednou objasníme tím, že budeme hlasovat o celém kompromisu F. E, promiňte, nebylo to F, bylo to E. Včetně, co vždycky zajistíme konsistenci v rámci SSM, pokud jde o dozor. Čili toto byl ten ústní pozměňovací návrh v rámci kompromisu E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis F. Takže celý jako celek pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, na stejné straně H pro, proti, zdrželi se, přijato. I Takže i pro, proti, zdrželi se, přijato. G, pro, proti, zdrželi se přijato. K pro, proti, zdrželi se přijato. L pro, proti, zdrželi se přijato. M pro, proti, zdrželi se přijato. N pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, přijato. P, pro, proti, zdrželi se, přijato. Q, pro, proti, zdrželi se, přijato. R, pro, proti, zdrželi se, přijato. S, pro, proti, zdrželi se, přijato. SA pro, proti, zdrželi se, přijato. T pro, proti, zdrželi se, přijato. U. Já zde mám účko v šesti částech. Kolik máte vy? kolika částech to máte vy, co, Marian? To, to jsme rozdělili do několika částí, protože tam byly ústní pozměňovací návrhy, které ale nejsou součástí balíčku stínových zpravodajů té dohody. Dobře. Takže, Alde, já se omlouvám, ty ústní pozměňovací návrhy jsou kvalitní, ovšem my prostě nemůžeme je už předkládat, tak je nebudeme mít a budeme hlasovat o celém kompromisu U jako celku. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B by to mělo být, kde ho máme. strana 40, alespoň teda na té mé kopii. Bčko pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojité V pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis X pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se přijato. Z pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní je to AA. AA plus AB, to jsou kombinované kompromisné návrhy. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. To znamená 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 a 62. Vypadlo nám to, ano? Vypadla nám 62? 62. 62 nám vypadla, je to správně? Dobře. Můžeme. Můžeme tam hlasovat, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže buď teda to vypadlo, nebo jsme to zamítli, to je stejná. Stejný výsledek 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. To je stejné. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AD pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AE pro, proti, zdrželi se, přijato. AF pro, proti, zdrželi se, přijato. AG pro, proti, zdrželi se, přijato. Aha, pro, proti, zdrželi se, přijato. A i, pro, proti, zdrželi se, přijato. A je, pro, proti, zdrželi se, přijato. A K, pro, proti, zdrželi se, přijato. A L, pro, proti, zdrželi se, přijato. A M, pro, proti, zdrželi se, přijato. AN pro, proti, zdrželi se, přijato. AO pro, proti, zdrželi se, přijato. AP pro, proti, zdrželi se, přijato. AK, AQ pro, proti, zdrželi se, přijato. AR pro, proti, zdrželi se, přijato. AS pro, proti, zdrželi se, přijato. AT pro, proti, zdrželi se, přijato. AU pro, proti, zdrželi se, přijato. AV pro, proti, zdrželi se, přijato. a dvojité V pro, proti, zdrželi se, přijato. AX pro, proti, zdrželi se, přijato. AY pro, proti, zdrželi se, přijato. AZ pro, proti, zdrželi se, přijato. BA pro, proti, zdrželi se, přijato. BB pro, proti, zdrželi se, přijato. BC pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní posměvací návrh zpravodajky, který je součástí kompromisu u úvodního ustanovení 23a pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis BD pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis BE pro, proti, zdrželi se přijato. BF e. pro, proti, zdrželi se přijato. BG pro, proti, zdrželi se přijato. BH pro, proti, zdrželi se, přijato. BI pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky, který je součástí celého kompromisu k úvodnímu ustanovení 28a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BJ pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BK pro, proti, zdrželi se, přijato BL pro, proti, zdrželi se, přijato. BM pro, proti, zdrželi se, přijato. BN pro, proti, zdrželi se, přijato. BO pro, proti, zdrželi se, přijato. BP pro, proti, zdrželi se, přijato. PQ pro, proti, zdrželi se, přijato. BR pro, proti, zdrželi se, přijato. BS pro, proti, zdrželi se, přijato. BT pro, proti, zdrželi se, přijato. BU pro, proti, zdrželi se, přijato. BB pro, proti, zdrželi se, přijato. <coughs> B2 TV pro, proti, zdrželi se, přijato. BX pro, proti, zdrželi se, přijato. BY pro, proti, zdrželi se, přijato. BZ pro, proti, zdrželi se, přijato. CA pro, proti, zdrželi se, přijato. CB pro, proti, zdrželi se, přijato. CC pro, proti, zdrželi se, přijato. CD pro, proti, zdrželi se, přijato. CE pro, proti, zdrželi se, přijato. CF pro, proti, zdrželi se, přijato. CG pro, proti, zdrželi se, přijato. CH pro, proti, zdrželi se, přijato. CI pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím jsme to dokončili. Dobře. A teď budeme hlasovat elektronicky o celém textu v upravené podobě. Zahajuji hlasování. 40, 47 hlasovalo, 32 pro, 11 proti, 4 se zdrželi.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 ještě potřebujeme tři hlasy, dva hlasy, jeden hlas, pokud teda chcete hlasovat. Končím hlasování. To znamená 31 pro, 11 proti a 4 se zdrželi. Děkuji, říká paní předsedkyně. Je to balíček. K prvnímu čtení se dostaneme poté, co budeme hlasovat o zprávě Gigolda. Dobře, tak a nyní. Takže ano, Marian, super, výborně. To opravdu byla dobrá práce. A můžeme pokračovat. Je to zpráva kolegy Gigolda. To znamená to změna nařízení o Evropském orgánu Evropského orgánu dohledu. A začínáme kompromisem A. Pro. Takže zdr- proti zdrželi se schváleno. Kompromis B. Pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis C. Pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis D. Pro. Proti zdrželi se schváleno Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, I pro, proti, zdrželi se, přijat. Někdo uprostřed? Omlouvám se, měli jste mě zastavit, takže myslím si, že se vrátíme k pozměňovacímu návrhu 197 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 27 pro, proti, zdrželi se, přijat teď Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis LA pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis NA pro, proti, zdrželi se, přijat. Dostáváme se ke kompromisu. O, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis O, A, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis P, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis Q, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací názor 200, návrh 241 pro, proti, zdrželi se, přijat. 232 pro, Pozměňovací návrh 232. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis R. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Kompromis S, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 71, pro, proti, zdrželi se, přijat. Je tady ústní posměňovací návrh 265. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Kompromis SA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. SB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 75 a 76 jsou stažené. Takže teď se dostáváme ke kompromisu T. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 270, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi. Ještě jednou neviděla jsem. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 81 pro, proti, zdrželi se, přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 83 a 84 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83 a 85 byly dohromady. 83 a 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. A 84 pro? Proti? Ne, ten odpadá. Nebo ne? Ano, takže ten odpadá. Avko odpadá. Avko 1. Je to tak? 83 a 85 byly přijaté. Ale musíme hlasovat teda o 84. Takže 84 teď budeme hlasovat o čísle 84. Mm, tak. Takže ten zbytek odpadá. Takže 83 a 85 byly schválené a zbytek odpadá. Takže 84 odpadá a Afko 1 odpadá. Dobře. Tak to je. Číslo 86 pro, proti, strželi se, přijat. 87 pro, proti, strželi se, zamítnut. 88 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 91 91 a ty další jsou stejné. 91, 92, 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleny. Budeme to muset zkontrolovat, protože tady to nebylo zcela jasné. Dobře. Mám dojem, že jste nějak změnili názory, takže končím hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže jasně To teď to vidíme. Aby nebyly nějaké zmatky, takže se dostáváme k 89. Pro, proti, strželi se, zamítnut. 95. Já jsem chtěl jen stručně říci, že hlasovací seznam za frakci EPP u čísle 95 a 1, tam je plus, ale mělo by to být změněno na mínus, tedy zamítnutí. Dobře, tak to je nějaký zmatek. Dobře, tak teď 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Jedna pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 90 pro, proti, zdrželi se, přijat. Afko 2, ne, ten odpadá. Jsem zmatená. Takže Afko 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Tak vraťme se zpátky. Ne, nic neod, neodpadá, nic, protože předtím nebylo schváleno. Dobře, takže vraťme se zpět a zkontrolujme číslo 90. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Říkala jsem přijato. Takže je to při... když je to přijato, tak AFKO 2 odpada. Dobře, teď 99. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnut. 93 byl zamítnut. 98 teď, kdo je pro? Proti, strželi se zamítnut. 97 pro, proti, strželi se zamítnut. Avko 3 pro, proti, strželi se přijat. Zbytek odpadá až po úvodní ustanovení 4. Sto devět, teď hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, zbytek odpadá tím pádem. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 4. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Teď 107. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnut. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 113 odpadá v tomto případě. 110 a 100. 11 a AFKO 5 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. 106, kdo je pro, proti, asi to zkontrolujeme, 106 tedy. Hlasovali všichni, končím hlasování. 23 proti 18, takže přijato 112. Kdo je pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme číslo 112, prosím. Hlasovali všichni. 24 k 19 přijato. a v 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Zbytek úvodních ustanovení odpadá. 122 a 123, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijaty. 125, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Teď úvodní ustanovení 7a, takže 137, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 6 je zdažen, 128, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 136 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 103 33. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Zbytek odpadá. 30, 135 tedy, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Se taky odpadá, takže 130. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Zbytek úvodního ustanovení 8 odpadá. Úvodní ustanovení 8a, 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. Zbytek tohoto úvodního ustanovení odpadá. 149. Kdo je pro? Proti? strželi se přijat. 151 a 152. Kdo je pro? Proti? strželi se přijaty. 150 odpada. 153 pro? Proti? strželi se zamítnut. 154 pro, proti, zdrželi se přijat. Budget G4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 156, 158 odpadají. 157, kdo je pro, proti, zdrželi se přijaty. 155 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 11 je stažen a ostatní také. 159 odpadá, 161 neodpadá, takže 161, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď budeme hlasovat o upraveném textu elektronicky. Dva, ještě jeden, zakončím hlasování. Končím hlasování, takže 33 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. Teď ještě budeme hlasovat o legislativních usneseních, takže budget 1, kdo je pro, proti, strželi se přijat, budget 2, pro, proti, strželi se přijat, budget 3, pro, proti, proti, strželi se zamítnut. Budeme hlasovat o legislativním usnesení, tak jak bylo upraveno. Ještě dva, ještě jeden. Končím hlasování. Takže 34 pro, 7 proti, 2 se zdrželi. Takže můžeme zatleskat dobře odvedená práce. Okay, I will now give the to the, to the rapporteur. Takže teď dám eh, slovo zpravodajům nejdříve Marian. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Eh, chci hovořit jenom stručně, ale přesně řeknu následující. Velkou většinou jsme eh, přijali zprávu, které já jsem byla zpravodajkou, i tu zprávu, která kde byl Sven zpravodajem, ta získala více hlasů, než jsem čekala, takže blahopřeji, ale důležité je, že jsme se postarali společně o strukturální reformu bankovního dohledu v Evropě. A navíc dáváme příležitost k tomu, aby vznikl evropský dohled v momentě, kdy se banka dostane do eh, problému a po, bude potřebovat eh, přímou eh, injekci kapitálu z jednoho z našich nouzových fondů. To je, myslím, velký výsledek. Postarali jsme se o silnější dohled, postarali jsme se o to, a to je velice důležité, a to byl eh, náš cíl z, eh, ze strany obou zpravodajů od začátku. A sice, eh, že členské státy, které se nemohou maximálně účastnit a nemohou vykonávat svá práva od eh, počátku plně tak, aby eh, to mohli. Kolegové, máme před sebou ještě velký kus práce. Eh, v našem úmyslu jsme teď usmě, uspěli, my nebudeme tentokrát zdržovat vzhledem k radě. Zvládli jsme to ještě do konce roku. Evropský summit to chtěl, komise to chce a podařilo se nám tohohle dosáhnout. Myslím si, že to je velice důležitá věc. Ukazuje to také, že parlament je schopen akceschopného jednání. Potom jsme spolupracovali velice dobře. Někdy to je obtížné mezi sínovými zpravodaji, někdy to jde dobře. Tentokrát to šlo mimořádně dobře každý z každé frakce, kdo byl kolem stolu, spolupracoval konstruktivně od začátku do konce Ehm, neustále eh, tam byl pohyb, samozřejmě, protože se jednalo o žehavé otázky, nicméně ten výsledek je výtečný a díky této eh, spolupráci se mi jako zpravodajice podařilo eh, to dotáhnout do konce. Děkuji kolegům z celého srdce, udělali jsme dobrou věc pro Evropu a Eh, děláme krok vpřed k obnově eh, důvěry, eh, k tomu, aby důvěra v banky se obnovila, aby banky obnovily svou důvěru a aby začaly tát s úvěry ekonomikou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, Sven. Well, first, thanks a lot. Nejdříve děkuji eh, všem, eh, kdo přispěli eh, v posledních týdnech. Samozřejmě Marian Tysen, ale i dalším stínovým zpravodajům za tvrdou práci na této otázce. Tato otázka byla velice složitá v posledních měsících. Nelze přecenit tu schopnost parlamentu velice eh, rychle se dohodnout na sáhlé záležitosti, což je kritické, proto abychom se dostali eh, z eh, krize eurozóny. A také jsme tímto získali eh, prostor pro demokracii v evropské krizi. Parlament teď může vyjednávat s radou o eh, zlepšení, která eh, my jsme odsouhlasili jako zvolení zákonodárci a nebudeme jenom přijímat to, co přichází z rady a to očekávají naši voliči v první řadě. Takže teď jdeme do vyjednávání s radou a získáme demokracii v dobách, kdy je třeba naléhavě jednat. To znamená, že nebylo by eh, eh, prospěšné pro demokracii eh, čekat déle s rozhodnutím v krizi, protože demokracie znamená zmocnit se svrchované kontroly. A my jsme jasně vydali signál, k, směrem k větší inkluzivitě mezi zeměmi eurozóny a, a těmi, které zatím nejsou v eurozóně. Také to vydává jasný eh, signál mm, pro silného evropského, pro silný evropský bankovní dohled, ale také eh, to posiluje různé eh, v modely podnikání a různou hospodářskou situaci ve členských státech a také se tady jasně Eh, stanoví demokratická odpovědnost pro, nové, eh, pro nový dohled. Připomínám eh, nová práva demokratického řízení a také tady jsme zdůraznili vládu zákona a to, že hm, zainteresovaným stranám se musí naslouchat a v EBě jsme zajistili, aby evropský dohled pro eh, země mimo eurozónu pořád fungoval podle silných pravidel. A myslím si, že celý ten eh, balíček eh, toho nabízí hodně radě i ve prospěch stability eura a eurozóny. A tímto hlasováním bychom měli tedy získat jasný mandát pro vyjednávání s radou. A můžete si být jistí, že během tohoto vyjednávání se budeme snažit zahrnout eh, co nejvíce názorů eh, do našeho mandátu. Nebylo to snadné vždycky, nicméně dobrali jsme se k výsledku a měli bychom eh, to využít. A rada by měla vědět, že schoda o EBA, kde máme rozhodování, znamená, o, znamená plný souhlas s právou Marian Tyson a um, data trialogu jsou stanovena a teď je na radě, aby 4. prosince se dobrala ke společné uh, eh, schodě, takže vám děkuji. Marianne, just briefly once again. Marianne, ještě jednou. Já jsem chtěla akorát potvrdit své stanovisko, že i já tedy eh, žádám o mandát pro vyjednávání s jinými institucemi, Obrat, abych se mohl obrátit na radu. A také vám děkuji, paní předsedkyně, za to, že jsme trvala na tom, aby tohle byl balíček. A to znamená, že i nadále k ní můžeme přistupovat eh, současně, jako by to bylo všechno eh, ve spolurozhodování. Další instituce s tím souhlasily a to je velice důležité pro demokracii. Děkuji vám. Paní předsedkyně říká, děkuji. Já potvrdí, potvrzuji, že eh, tohle bude projednávat jako celek, eh, stejně jako jsme to udělali u šesti balíčku. Udo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to co eh, tady zpravodajové eh, předložili k eh, hlasování, se setkalo s jednoznačnou reakcí mm, a řada z nás si myslí, že by to bylo, si nemyslí, že by to bylo vyzrálé že jsme dosáhli nejlepšího výsledku v každém ohledu, ale máme tady i jasný výsledek, jasné demokratické rozhodnutí tohoto výboru a, a, a stav věcí hm, je takový, že dává zpravodajům zapravdu, že eh, jde o další vítězství demokratické kontroly, eh, kultury, protože Evropský parlament opět může jednat v této oblasti. Eh, my jsme nespůsobili mm, ten časový tlak, způsobili ho jiní a hovoříme jedním hlasem. Pan Gevels tady říká, když je tady, když máme jedno téma, které patří na plenární zasedání, tak aby eh, Evropský parlament mohl eh, hovořit eh, o jedním hlasem, tak se jedná například o toto téma. To znamená, mm, týká se to také vztahu národních a celoevropského dohledu. A já bych o nic jiného nežádal, protože eh, dnes musíme eh, být anxieschopní, ale já chci eh, poukázat na to, že je nesmysl, aby se parlament nechal hnát radou i vládami, které dobře známe, které předložili určité harmonogramy. Já to nebudu teď říkat jmenově, ale všichni tady v místnosti to víme, kdo tady tlačí já říkám, že my musíme mít určitou formu zpracování, kdy budeme odmítat časový tlak, anebo také budeme moci projednávat na plenárním zasedání. To bude naší úlohou do budoucna. Já bych vám všem připomněl, že v rámci reformního procesu musíme takto postupovat, ale dnes jsme chtěli něčemu bránit, protože jinak bychom měli méně Evropského parlamentu a ne více. Já jsem doufal, že eh, teď eh, se dostaneme k mandátu a eh, ne, že budeme, ne, že budou hovořit všichni, takže už tady byl jeden z socialistů, tak všichni chtěli hovořit asi všichni sínoví zpravodajové, takže mm, já se omlouvám, pokud to nebudou technické poznámky, tak já teď chci zjistit, jestli eh, konsenzuálně můžeme eh, se shodnout na tom, že půjdeme do trialogu s obvyklým vyjednávacím týdem. Samozřejmě eh, předsedů zpravodajů a stínových zpravodajů. Máme o tomto konsenzus? Je tady jedna námitka, takže budeme hlasovat. Takže je to pozitivní hlasování. To znamená, že souhlasíme s prodloužením mandátu podle eh, odhlasovaného, mm, tak aby byla dohoda v prvním eh, čtení. Budeme hlasovat elektronicky. za její hlasování. Takže ano znamená ano, vyjednáváme o prvním čtení. Eh, ne znamená chcete plenárku. Ještě dva nehlasovali, končím hlasování. 33 pro, 1 proti a 5 se zdrželi. Takže souhlasíme s pokusem o schodu v prvním čtení. Já bych ráda jako předsedkyně řekla, že našemu výboru se podařilo dodržet velice přísný harmonogram. Chci poděkovat všem, kteří seděli na eh, jednání, která trvala celé dny. Já vím, jak je to tvrdé. A řada z vás to absolvovala mnoho dnů za sebou tak, aby eh, mm, tedy eh, zajistila schodu. A teď my čekáme od Ecofinu plný vyjednávací mandát 4. prosince, tak abychom mohli začít s vyjednáváním o trialogu. Neočekávám částečný mandát který by měl potvrdit, který by měla potvrdit Evropská rada. Není možné hlasovat v prosinci, pokud bychom měli hlasovat, tedy čekat na radu. A Evropská rada není součástí norm řádného legislativního řízení. Ehm, jdeme podle postupu ve smlouvě, to znamená, že vyjednáváme s radou. To očekáváme a pokud to nedostaneme, tak eh, rada nebo Evropská rada Eh, bude muset převzít odpovědnost eh, za to, že nestihneme eh, prosincový termín. Paní předsedkyně, já si myslím, že tohle je duch ekolu, ve kterém jsme zatím pracovali. Ale ještě než tohle zavřeme a budeme, půjdeme hlasovat o další věci, tak chci poděkovat lidem ze sekretariátu, protože díky jejich práci ve dne v noci bylo možné připravit eh, hlasovací seznam. A celkově mm, nám byli velice nápomocní, mm, dali nám hodně eh, dobrých rad. I právní služba nám eh, velmi pomohla, takže děkuji všem z sekretariátu i zaměstnancům tady v parlamentu. Děkuji vám. A teď budeme mm, hlasovat o další důležité věci a sice o zprávě Eh, Silvie Goulart. A myslím, že Silvie, vy jste si chtěla vzít slovo. Ano, děkuji, děkuji. Ano, já bych chtěla jen si pár slov, pokud je to možné tedy. V... Takže <laughs> chtěla jsem jen vysvětlit, proč došlo ke změnám v poslední chvíli. Pracovali jsme celé týdny se stínovými zpravodaji, který, kterým bych chtěla obzvláště poděkovat. A potom úplně v poslední chvíli jsme dostali požadavky, něco, co vlastně není uvedeno v jednacím řádu tohoto parlamentu, ale v konstruktivním duchu jsme se pokusili je zohlednit. Chtěla bych zdůraznit, že já jsem vždy otevřena všem požadavkům, všem návrhům, ale zdá se mi, že nicméně je nutné, aby zpravodaj a stínoví zpravodajové byli kontaktními osobami s jednotlivými frakcemi v, u těch příslušných otázek. Takže v duchu kompromisu jsem se snažila zohlednit ty požadavky, které jsem obdržela, ale pro dobrý řád naší práce chci říkat, říci, že je potřeba respektovat zpravodaje a stínové zpravodaje. Ono to trošku souvisí s tím, co řekla Marian aby se vlastně ta, eh, byla to velmi velká zátěž práce také na sekretariát a na všechny kolegy. Takže bych všem velmi ráda poděkovala. Z důvodu nezávislých na naší vůli museli opravdu v nouzové situaci řešit tyto žádosti v poslední chvíli. Nebudeme z toho dělat nějakou katastrofu. Myslím si, pokusíme se tedy hlasovat o tom, co bylo dohodnuto, ale chtěla jsem říci, abych to ještě dokončila jménem těch, kteří mě o to požádali. Musí být pořádek v tomto výboru. Děkuji. Okay, there are one or two... Dobře. Ještě Pár věcí, které budu muset přečíst, když se dostaneme k dané záležitosti, to jsou ty dohody šerpů, Silvi se o tom zmínila. Já se to pokusím objasnit, tak jak budeme postupovat s hlasováním. Takže začínáme. Ústní pozměňovací návrh ke kompromisu A za SAD. Je to akceptovaný ústní návrh, nikdo není proti. Dobře, kompromis A. S tímto ústním návrhem. Kdo je pro? Proti. Je to kompromis, nejde o ústní pozměnací návrh Silvi, Jak to vypadá? Chceš, abychom hlasovali samostatně o tom? Dobře. Takže zpravodajka chce, aby jsme o tom ústním pozměňovacím návrhu hlasovali samostatně. Takže teď nyní jenom pouze ten ústní návrh pro, proti, zdrželi se. Ústní návrh byl zamítnutý. Kompromis a bez tohoto návrhu pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh ke kompromisu F. E. Tento ústní návrh, o tom budeme hlasovat samostatně, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F, tak jak byl přijatý, jak jsme ho navrhli pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H. Pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 80 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. 80. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 84. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis I. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis J. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis L. Pro? proti, zdrželi se, přijato. A nyní je to odstavec 6, ke kterému máme ústní pozměňovací návrh ke kompromisu M od zprávodajky. tak aby to bylo kompatibilní se zprávou pan Rompoje a Šerpu. Já to tady přečtu, ten nový text. To znamená, zdůrazňuje, že všechny stávající budoucí nástroje nebo instituce, které jsou sensu stricto nebo sensu zlato součástí ekonomického nebo zprávy, ekonomické zprávy a tohoto rámce Evropské unie musí být demokratickým způsobem nebo musí získat demokratickou legitimitu. To je ústní pozměňovací návrh. Doufám, že ho všichni máte. V případě, že bychom ho schválili, tak by to nahradilo kompromis M. Je tomu tak? Ano ještě jednou, nebo s tím takto souhlasím, mám to přečíst, souhlasíme, nebo teda chápete, o čem budeme hlasovat. Hmm, nic. Ne, zatím nikdo neříká, takže kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A nyní 98. 98. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dobře, uvěříme to, Filipe. Uvěříme to, Filipe, ale jsem si téměř jistá. Jsem si téměř jistá, že to bylo opravdu většina lidí, kdo byla proti. Končím hlasování. 17 pro, 23 proti. Takže skutečně zamítnuto. Kompromis N. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh od Imka. 14 pro. 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 116 pro. Proti zdrželi se. Toto ověříme. Myslím, že jsme to přijali. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Osmnáct pro, dvacet proti. Zamítnuto. 117. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Já myslím, že jsme to odmítli. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 14 pro, 26 proti. Zamítnuto. Kompromis o ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část. Ověříme druhou část kompromisního návrhu O. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 18 pro, 22 proti. To znamená, že druhou část jsme zamítli. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se, že jsme to schválili. Dobře, ověříme to. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 26 pro, 14 proti. 122 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 125 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 127 pro, proti, drželi se. Přijato. 128 pro. Promiňte, ještě je tam ústní pozměňovací návrh od zelených. To znamená ekonomický místo rozpočtový. Souhlasíte s tímto ústním návrhem? Dobře, takže budeme hlasovat samostatně o ústním návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ústní návrh byl přijatý. A nyní celý pozměňovací návrh v pozměněné formě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to pro jistotu. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 24 proti, 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 132 pro, proti, zdrželi se, přijato. P pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R. Zde máme ústní pozměňovací návrh. V angličtině jsme tam dali ještě ten dodatek if appropriate, čili budeme hlasovat nyní, kdo souhlasí s tímto návrhem ústním pro, proti, zdrželi se ne přidáme k tomu tento ústní pozměňovací návrh a nyní hlasujeme o kompromisu R bez tohoto ústního návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že jsme to schválili, ale bylo to těsné. Ověříme to. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Končím hlasování Adolfo. Ano, přijali jsme to 22 pro 19 proti. Kompromis R. Promiňte, o tom jsme hlasovali, ano, to bylo vlastně oddělené, čili ESCO. Kdo je pro? Proti? Tak teď se nám to tady trošku zamotalo. Prosím, abyste se opravdu soustředili. Kompromis S pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis T pro, proti, zdrželi se přijato. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 161 pro, proti, drželi se. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítli jsme to 18 pro 21 proti. Kompromis U pro Proti? Zdrželi se? Přijato. 170. Zde máme ústní pozměňovací návrh. V podstatě eurozóna se mění na euroskupinu. Máte proti tomu něco? Toto je v podstatě jenom, abych vám to objasnila, čili 170 s tímto ústním návrhem, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že to raději ověříme. Čili je to návrh 170. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 na 21, to znamená, že jsme to zamítli. 171. Pro? Proti. Ověříme to. 171. To není jisté. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 26 proti. 172 pro, proti, zdrželi se, přijata. Ústní pozměňovací návrh ke kompromisu B. And the European Deposit Guarantee Mechanism, to je v angličtině uh, text, který je navíc. Hlasujeme o tomto ústním návrhu, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to, ověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 25 proti. Zamítnuto. Kompromis V. Že pro, proti, zdrželi se, přijato. 1, 8, 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Můžeme to ověřit? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 25 proti. 186 pro, proti. No, kdybych tak viděla, jak se ty ruce zvedají, ještě jednou, prosím, to znamená, ověříme tento návrh 186. Jo? Mhm. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 1, tam v podstatě došlo k vyškrtnutí a pod, ty podobné návrhy, kde je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověříme, ale já myslím, že jsme to zamítli. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 20 naproti, zamítnuto. Tak a teď 195 pro. Našli jste to všichni proti. Zdrželi se zamítnuto. 196 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 197. Credible plans, to znamená důvěryhodné plány pro. Jsme tam dodali, budeme hlasovat o tomto návrhu samostatně, to znamená s, tímto, s těmito přidanými, s tímto výrazem, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že ne, že to tam nedodáme. A nyní o 197. bez dalších změn, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti. Přijato. 198. Kdo je pro? 198. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se přijato, 213 pro, proti. Musíme zkontrolovat 213, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto 15 pro, 25 proti. Teď 214 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu kompromis. V. Okay, I'll read out for clarity. Dobře, takže jenom, aby jsme to teda všechno měli jasné, já to tady přečtu, o čem budeme hlasovat, ten text, o, pokud teda budete hlasovat. To znamená, na základě implementace krátkodobých opatření pro um, ukončení krize a další kroky eh, v rámci závazného plánu, jakékoliv další kroky musíme vzít eh, musíme udělat na základě um, legislativního procesu, na základě demokratické legitimnosti a na základě zvážení toho, kam povedou ty, tato rozhodnutí. Komise může vytvořit dočasný orgán sestávající z členů Evropského parlamentu, zástupců členských států a Evropské centrální banky a připomíná to, že Evropský parlament bude využívat veškeré své pravomoci a právo iniciativy, včetně iniciativy pro změnu e, smluv. A tento orgán by se měl podívat i na možnost zajištění skutečných federálních bondů v souladu s posíleným evropským rozpočtem. Čili toto je text, o kterém budeme hlasovat nyní, pokud o tom pokud to projde, tak ten původní návrh kompromisní nám odpadne. Pro, proti. Takže návrh je přijat takže zbytek kompromisu je nahrazen. Nyní se tedy dostáváme k 244. Ne, 224, oblouvá se předsedky. Někdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že je to přijato, ale musíme to zkontrolovat elektronicky. Druhá část 225. -ky. Druhá část 225 elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to 21 ku 21, takže zamítnut odpada. Pozměňovací návrh 226 pro. 226 pro proti, zdrželi se, zamítnut. 228 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Vypadá to, že to je zamítnuté, ale myslím si, že bychom měli zkontrolovat. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to 20 ku 20. Takže odpadá to tímto. 229 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 230 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Jury odstavec 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Jury odstavec 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Imko odstavec 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Imko odstavec 7 pro, proti, zdrželi se, je to přijato. Musíme to zkontrolovat. hlasovali všichni. Konč, končím hlasování. Je to zamítnuto. 15 pro, 24 proti. Takže děkuji. Imko odstavec 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zase to musíme zkontrolovat, protože nějak nezvedáte ruce. Hlasovali všichni. Ještě jeden má hlasovat, ale končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 pro, 20 proti. Imko odstavec 9 pro, proti, zdrželi se, zase to zkontrolujeme. Takže Imko odstavec 9, elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 17 pro, 22 proti. Pozměňovací návrh 231, kdo je pro? Proti, Strželi se zamítnuto 232 pro, proti, Strželi se. Zkontrolujeme 232. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Ještě tři by měli hlasovat, dva. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 16 pro, 20 proti. Teď origin, teď původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se sa přijat. Kompromis Z ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Bude to lepší zkontrolovat. Druhá část kompromisu Z. Hlasovali všichni, končím hlasování. Samítnuto 16. Pro 22 proti. Pozměňovací návrhy v poslední chvíli, které došly na přílohu 16.1, návrh komise. Znamená okamžitě ehm, pro vydávání těch krátkodobých záležitostí na základě následujících principů pokud se toho zúčastní národní parlamenty, tak jak je to stanoveno s konstitučními zákony daných států. Komise musí vzít v potaz eh, i závěry zprávy Van Rompoje o skutečné ekonomické a hospodářské unii. Čili toto je text, o kterém budeme hlasovat. Nahrazuje to ten originál. No prostě budeme hlasovat o tomto. Všichni, kdo se pro, proti, zdrželi se. Přijali jsme to, já nevím, co to je teda, to je nějaký, nějaká příloha 1C, Nevadí. A nyní kompromis AA od SAD, ústní pozměňovací návrh. Ve druhé části odrážce tam dávají slovo immediate, to znamená omezit immediate participation, okamžitou účast členských států. Myslím si, že by bylo nejjednodušší, pokud budeme hlasovat o tomto ústním návrhu samostatně, čili nejprve ti, kdo s tím souhlasí, to znamená s tím slovem immediate do druhé odrážky. Kdo s tím souhlasí pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale ověříme to. Okay, votes closed. Dobře, končím hlasování. Ne, to zamítnuto, teda 16 ke 25, takže nedáme tam slovo immediately. Chtěli tam také zrušit ta slova do toho be adequately penalized. Takže to je ústní pozměňovací návrh S sociálních demokratů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hm, nepřijímáme tento pozměň, ústní pozměňovací návrh, takže kompromis A A je bez toho pozměňovacího návrhu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Um, Jsme někde na straně 33, tam je kompromis AB. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. AC, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. AD, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. úvodní ustanovení 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 14. Úvodní ustanovení 14. Kon- zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování je to přijato 22 až 17. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 16 pro, proti, strželi se, přijat 17 pro, proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat, číslo 17. 17. Hlasovali všichni, končím hlasování je zamítnut 18 k 22. 18 pro, proti, zdrželi se. Zase to musíme zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 18, elektronická kontrola. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 15 pro, 22 proti. Pozměňovací návrh 19 pro. Proti, strželi se, přijat. 20 pro, proti, strželi se, přijat. 21 pro, proti, strželi se, přijat. Takže původní text. Chcete zkontrolovat číslo 21? Dobře, tak zkontrolujeme 21. Hlasovali všichni. Ještě tři, dva, končím hlasování. Poslední šance stisknout tlačítko, takže 21 k 18 je to přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zase to musíme zkontrolovat, protože někdo nehlasoval, se zdá. Takže pozměňovací návrh 22. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A výsledek 24 k 15, takže je přijat. Teď 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se samitnout. 24 pro. Proti Zdrželi se? Musíme zkontrolovat pozměňovací návrh 24, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování, takže máme, a je to přijato, 18 k 17. 25 teď, kdo je pro? Proti? Je to těžké, hlaste se jasně, prosím. 25 pro, proti, zdrželi se přijat 26 pro, proti, zdrželi se přijat 27 pro, proti, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 28, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zkontrolujeme pozměňovací návrh 28. Ještě dva. Takže končím hlasování. A je zamítnut 19 ke 21. 29 teď, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 30 tady je ústní pozměňovací návrh, že se, sl, se, se, se consolidations. Takže kdo je pro, abychom přidali consolidation? Pro? Proti? Zdrželi se? Takže ústní pozměňovací návrh je přijat. Teď bez pozměňovacího návrhu, bez, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že je zamítnut, ale zkontrolujeme to. Ještě dva by měli hlasovat. Končím hlasování. Končím. A je zamítnut 13 pro, 24 proti. Pozměňovací návrh 32 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? První část je zamítnuta. Chcete zkontrolovat? Takže hlasovali všichni, končím hlasování. 30, 23 pro, 16 proti, takže nakonec je to tedy přijato, ta první část. Teď hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? proti, strželi se zamítnuta. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, strželi se přijata. 34 pro, proti, strželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, strželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 2. Ústní pozměňovací návrh že, to, že se tam doplní. To znamená, a zároveň ten dvoupak, který bude akumulativizovat fiskální pekt v, v souladu článkem 16 eh, základní smlouvy. Co, to, co to znamená kom, Co to znamená to v angličtině? Přece nic neznamená. Asi pravděpodobně, že je to podle komunitní metody, ano, to znamená Já si myslím, že to znamená communitized v angličtině, možná by nám to lingvisti mohli ještě nějak upravit. Asi zřejmě to znamená, že je to v souladu s komunitní metodou. To znamená s metodou společenství, takže budeme hlasovat pro a nebo proti. Tento ústní pozměňovací návrh nejprve tím začínáme. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Musíme to zkontrolovat, ten ústní pozměňovací návrh. Je to jenom teď o tom ústním pozměňovacím návrhu. Takže hlasujeme pouze o tom ústním pozměňovacích návrhu. Ne, ne, nelíbí se nám nějak to slovo communitize. Takže teď se vrátíme k tomu ústní návrhu 2, původnímu tedy. Původní návrh 2, kdo je pro? Ještě jednou. Teď jsme u pozměňovacího návrhu 2, takže bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zkontrolujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Dobře, takže teď si myslím, že, že jdeme ke kompromisu AE. Kompromis AE. Ne, tam jsme hlasovali u původním textu pozměňovacího návrhu 2. Ten byl 3. Takže teď se dostáváme ke kompromisu AE. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Pozměňovací návrh 3. Ne. Kompromis AF. Kompromis AF teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Někdo chce kontrolu, takže zkontrolujeme pozměňovací návrh 3. Elektronická kontrola trojky. Ještě dva by měli hlasovat. Končím hlasování. Je to přijato 19 pro 18 proti. Takže, takže stiskej, prosím vás dobře to tlačítko stiskněte. Tak teď pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? je to přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Poz... Teď úvodní ustanovení 2, původní text je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti. Asi zkontrolujeme tedy elektronicky. Je to těžké, protože ty, ty vaše signály nejsou jasné. Takže kontrola, elektronická kontrola pozměňovacího návrhu 7. Hlasovali všichni, končím hlasování. Takže to 17 pro, 21 proti. Původní text, úvodní ustanovení 3 pro, proti, strželi se, přijato. Úvodní ustanovení 4, původní text pro, proti, zdrželi se přijat. Původní, původní text citace 5, pro, proti, zdrželi se přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu, tak jak byl upraven. Zahajuji hlasování. hlasovali všichni, ještě jeden by měl hlasovat, máte poslední šanci, končím hlasování. Takže je 19 pro, 12 proti, 7 se zdrželo, takže dobrá práce, Silvie. Text je přijat. No tak a nemáme nic z toho bodu různé. 3. prosince v pondělí od 15 do 18.30 se uvidíme a potom ve čtvrtek od 9 hned ráno do 12.30. Děkuji. Yeah.